Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme naše dnešní jednání. Začneme bodem na programu číslo 14, což je prezentace slovenského předsednictví. A jsem velmi rád, že tady máme pana Petra Žigu z Ministerstva hospodářství na Slovensku. Vítejte ve výboru INTA. Všichni samozřejmě vědí, že tady bude velká eh, výzva, kterou budeme eh, v této oblasti prožívat. Eh, to je celé to vyjednávání i ratifikační proces. Aha. Také výjimky z dočasného provádění. A to je tedy rozhodně bod, který je v popředí veřejného zájmu a veřejné diskuse. E, další bod je také velice důležitý a týká se průmyslu, ekonomiky vůbec. A to je otázka modernizace e, obchodu, otázka Číny a e, také Eh, otázka no, obrany obchodu po 11. prosinci. A my se snažíme najít legislativní cestu, eh, která nám umožní dosáhnout eh, vhodných řešení ve spolupráci parlamentu a rady před prosincem. Máme také některé legislativní Eh, body, které je třeba vyřešit. A tak eh, začínající či probíhající jednání, které máme eh, například s Japonskem, což je také třeba sledovat. A také se Eh, těšíme na multilaterální eh, jednání v Ženevě. Takže já myslím, že to je opravdu doba plná výzev. A velmi rád si vyslechnu, jaký je váš přístup k těmto věcem. Ještě jednou vítejte na našem zasedání, máte slovo. Děkuji, pane Lange, za vaše laskavé uvítání. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě ctí i potěšením být zde v Evropském parlamentu a mít příležitost s vámi diskutovat eh, o velice důležitých oblastech obchodu a obchodní politiky Evropské unie. Je to opravdu zvláštní privilegium a také velká výzva pro Slovensko, eh, že poprvé přejímá předsednictví v Radě Evropské unie a to v tak důležitém období pro budoucnost Evropské unie. Já bych dnes eh, chtěl využít eh, této příležitosti a prezentovat priority slovenského předsednictví v oblasti obchodní politiky na nadcházející šesti eh, období. Chtěl bych především ocenit intenzivní úsilí v práci našich předchůdců, našeho partnera v triu, to je nizozemského předsednictví Eh, máme tady dobrý základ a věříme, že budeme pokračovat v dobrém duchu spolupráce mezi všemi členskými státy a také ve spolupráci s Evropskou komisí i s Evropským parlamentem. Slovensko je země, která je otevřená eh, otevřená na obchodní aktivity, na vývoz, dovoz a považuje toto aktivitu za velice důležitou pro vytváření pracovních míst a zajištění růstu. Podporujeme odpovědný obchod i investiční strategii Evropské unie spolu s členskými státy, Evropskou komisí, Evropským parlamentem. Slovenské předsednictví chce být nápomocno při zajištění skutečného přínosu pro evropské občany a naše ekonomiky. Chtěl bych také zdůraznit, že transparentnost, přístup k informacím a účinná spolupráce všech evropských institucí jsou zásadně důležité. Nyní dovolte, abych eh, se s vámi podělil o určité myšlenky a hlavní výzvy eh, v oblasti obchodní politiky EU a o priority během slovenského předsednictví. Eh, dokončení schvalovacích postupů a příprava podpisu dohody CETA s Kanadou a jednání v dohodě TTIP, to jsou hlavní priority našeho předsednictví. Ve světle současné kritické situace našeho ocelářství, eh, zachování eh, rovného obchodu, hospodářské soutěže a ochrany trhu EU eh, proti dumpingu jsou velice důležité a také se to objevuje v návrhu pro modernizaci současného legislativního rámce EU. Naše předsednictví náležitě zaznamenalo nedávná usnesení e Evropského parlamentu která eh, kritizují nedostatek politické vůle v radě dosáhnout pokroku v modernizaci TDI a eh, prezentované politické názory na otázky zajištění tržní ekonomiky tedy statutu tržní ekonomiky Číně. Modernizace TDI a otázky zajištění statutu tržní ekonomiky Číně, to určitě budou velice velké a obtížné výzvy během našeho předsednictví. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na důležitou práci, která má probíhat na eh, multilaterální úrovni. Podpoříme VTO, protože se domníváme, že to je eh, strážce transparentních, předvídatelných multilaterálních obchodních systémů. Slovensko v nadcházejícím předsednictví Rady Evropy si přeje, eh, pardon, eh, Evropské rady, si přeje být spolehlivým konstruktivním partnerem Evropské komise při provádění eh, obchodu EU i investiční strategie EU, pokračování všech procesů, ve kterých jsme zapojeni na bilaterální a vícelaterální či při multilaterální úrovni. A také se budeme muset přizpůsobit nejnovějšímu vývoji eh, ve Spojeném království. Momentálně je celá řada nejistot, pokud jde o eh, to, jak se bude události vyvíjet v nejbližších dnech a týdnech. Ovšem, dokud článek 50 smlouvy nebude spuštěn eh, ve Spojeném království, tak je Spojené království stále členem EU se všemi právy a povinnostmi. Pokud jde o dopad ve vnímání našich obchodních partnerů, tak vidíme, jak se vyvíjí jejich pozice a respektujeme ji v probíhajících jednáních. A dovolte nyní, abych se zabýval před prioritami předsednictví trošku podrobněji. Podpis dohody CETA s Kanadou je politickou prioritou pro předsednictví. Je to velice dobrá eh, dohoda, která může přispět eh, pro posílení růstu a vytváření pracovních míst. A my potřebujeme rychle eh, využít výhody a přínosy CETA. Komise nyní předložila Radě i Evropskému parlamentu návrh k podpisu. Je tady také mm, dočasné provádění i závěr, eh, kdy se vlastně začíná práce v Radě na podpisu dohody plánované na 27. října. Je tedy jasné, Eh, jak to vypadá v roce 2014. Byla komise pověřena vypracovat eh, CETA i také smíšené dohody. Eh, to znamená, že CETA bude podrobena ratifikaci nejen zde v parlamentu, ale také v národních parlamentech, což je klíčové pro národní parlamenty a také pro, je to požadováno veřejností. Rada bude nyní muset finalizovat dohodu ve všech jazycích EU po podpisu Evropský parlament samozřejmě bude muset vyjádřit svůj souhlas s dohodou CETA. V únoru 2016 eh, byl ohlášen proces, eh, který zahrnul také přístup EU k eh, ochraně investic a řešení sporů v investicích. Dohodnout se na takovémto silním systému pro investice je velice důležité a dává to nový moderní standard této oblasti řešení sporů v oblasti investic. Rada také e, pracuje na otázce dočasného provádění dohody, což je důležité v době Eh, důležitosti důvěryhodnosti našich vztahů s Kanadou. Je těžké předjímat eh, výsledky tohoto eh, rozpráv, ale jedna věc je jasná. Ustanovení o investicích, včetně nového soudního systému pro investice, budou tedy takto dočasně prováděny. Otázka TTIP. Na obou stranách Atlantiku se nyní také snažíme dosáhnout dohody TTIP do konce tohoto roku. Bylo dosaženo velkého pokroku v uplynulých měsících, ale stále ale je tady ještě hodně těžké práce před námi. Pro nadcházející kolo jednání bude velmi důležité. Důležité je postupovat rychle, ale také se snažíme dosáhnout vysoké ambice, a to ve všech třech pilířích jednání. Ne dohodneme se na něčem, co by nebylo optimální, jen proto, abychom se na něčem dohodli. Dobře eh, vyvážená dohoda z vysokého standardu je jedinou cestou vpřed. TTIP eh, není jenom nějakou volbou. Eh, podporujeme ambiciozní vyváženou dohodu, která bude přijatelná a výhodná pro EU a je členské státy EU ve všech pilířích eh, přístup na trh eh, zboží, služeb, veřejných zakázek, spolupráce v oblasti regulativní a netarifní opatření. Mandát, který byl přijat v oblasti TTIP, musí být respektován, není možné ho snižovat. TTIP, stejně jako další FTA, FTA eh, nepovede k liberalizaci ve oblasti veřejné, audiovizuální, sociální, zdravotní či vzdělávací. Také ochrana investic je velice důležitá. EU tady tlačí na nový moderní systém e, soudního řešení sporů v oblasti investic. Během zářijového neformálního setkání ministrů pro obchod e, zhodnotíme dosažené situace a budeme dále diskutovat, jak postupovat před Zlepšený přístup eh, členů Evropského parlamentu, stejně tak jako členů národních parlamentů, eh, k do, je dokumentům o jednání o TTIP, eh, také přispívá k posílení transparentnosti když eh, nedávné úniky v oblasti TTIP, eh, v oblasti utajených dokumentů neposloužily zájmu nikoho. Jsou to škodlivé úniky pro vyjednávací pozice EU a nepřidávají nic k transparentnosti. Nyní FTA s Japonskem. Eh, doposud pokrok dosažený v jednání o FTA EU Japonsko Eh, probíhají eh, žalostně pomalu. Nicméně obě strany jsou odhodlány finalizovat eh, dohodu během tohoto roku a nedávno tak představitelé EU a premiér AIB to prohlásili na okraji summitu G7 v květnu. Tady se projevuje velmi silná vůle Eh, politická vůle, zejména z japonské strany, řešit ještě nevyřešené otázky. Eh, cíl pro nadcházející měsíce za našeho předsednictví eh, bude spočívat v naplňování ještě existujících mezer a snažit se finalizovat úspěšně jednání. Eh, urychlení tempa jednání ovšem eh, nemíní, že obětujeme něco z obsahu. Naopak budeme řešit eh, ty nejdůležitější klíčové věci. Také připisujeme velkou důležitost dosažení souhrného, ambiciozního rámce dohody s Mercosurem výměna nabídek s Mercosurem v oblasti zboží, eh, veřejných zakázek a služeb v květnu byla velice důležitým krokem k dosažení eh, úspěchu. Jak eh, víte, několik členských států nebylo spokojeno s, se zahrnutím kvót pro citlivé zemědělské produkty. Nakonec nejcitlivějšími produkty jsou Eh, hovězí maso a etanol. Ty byly vyloučeny ovšem. Eh, v současné době si uvědomujeme, jaké problémy existují v zemědělské oblasti a vítáme rozhodnutí komise provést studii o kumulativním dopadu na jednání o volném obchodu EU v oblasti zemědělství, zejména v září. Ekvádor. Všichni se, si uvědomujeme důležitost eh, toho, aby Ekvádor přistoupil k obchodní dohodě mezi EU, Kolumbií a Peru a aby se podepsal dočasný, tedy protokol dočasné eh, provádění eh, Zabralo to prakticky dva roky po uzavření jednání s Ekvádorem, abychom se dostali do této fáze. Hodně času bylo ztraceno během těchto jednání. Nicméně Rada dělá vše, co je možné pro to, abychom byli připraveni na podpis protokolu v listopadu. Není ani nutné říci, že Ekvádor, stejně jako Kolumbie a Peru, musí také být připraveni, abychom se e, vyhnuli dalším zdržením. Jsme přesvědčeni, že Evropský parlament sehraje svou důležitou úlohu při zajištění úspěšného a včasného dokončení tohoto procesu. Ekvádor dostane podporu, kterou potřebuje v té těžké situaci, ve které se nyní nachází. Slovenská republika vítá myšlenku začít jednání s Mexikem eh, v celkem velmi krátkém čase. To bude zahájeno. Očekáváme, že první oficiální kolo jednání eh, proběhne v září či říjnu eh, tohoto roku. Ambiciozní modernizace pilíře obchodu eh, v celkové dohodě EU-Mexiko by eh, mělo vytvořit kompletní, aktualizovaný eh, závazný rámec pro vztahy s Mexikem. A teď některé důležité legislativní body, které se projednávají za našeho předsednictví. Je to otázka Číny Eh, poskytnutí eh, statutu tržní ekonomiky Číně, to je bezprecedentně politicky významný akt pro EU. Vzhledem k tomu, jak velké dopady to má. Nejen, že to ovlivní obchod EU, ale zavolní to také zaměstnanost i růst. EU eh, e musí splnit své povinnosti podle práva VTO a musí také Eh, ošetřit legitimní obavy evropských eh, výrobců a přitom uznat Čínu jako důležitého partnera. Eh, rada ještě nezaujala žádnou pozici, čeká na návrh komise. Nezaujala tedy rada žádný status ani o, k tomuto statutu tržní ekonomiky, ani o podmínkách či dalších opatřeních, které by to mohly do, doprovázet. Těšíme se na návrh komise a jsme připraveni pracovat spolu s EP i s komisí v nejlepším zájmu evropského průmyslu i evropských občanů. Je tedy zcela jasné, že to zabere určitý čas, abychom e, projednali všechny možné dopady e, jakéhokoliv rozhodnutí. A proto Rada má tady již přípravnou práci, která probíhá e, v rámci komise, zejména z hlediska veřejné konzultace s různými partnery a posouzení dopadu. V rámci současné krize, kterou prožívá evropská ocelářství, Rada začala odborné diskuse na téma návrhu komise z roku 2013 o modernizaci eh, nástrojů na eh, ochranu obchodu EU je to velice důležitý okamžik, abychom zvážili všechny již existující obrané mechanismy a abychom také řešili eh, nekalé obchodní praktiky, porušování hospodářské soutěže či další eh, nerovnosti na mm, trhu. Na radě 13. května ministři obchodu měli velice plodnou diskusi o nejnovějších eh, námětech z komise a e, to o tom, jaké by tady mohly být antidumpingové postupy a jak by se mohla změnit metodologie pro vypočet e, ziskových e, marží. Kom, rada tedy se pozitivně dívá na celou řadu návrhů komise, nicméně ještě není jednotná ve všech aspektech, zejména o částečném neuplatnění tzv. lesser duty rule. Eh, práce bude pokračovat na odborné úrovni v příslušných eh, pracovních eh, skupinách rady. Teď ještě příliš brzo na to říci, které myšlenky předložené komisí či některými členskými státy budou nakonec v radě přijatelné. Jakožto předsednická země nešetříme úsilím ve snaze o dosažení kompromisu v Radě, abychom měli úzkou spolupráci a dialog eh, s parlamentem, který by mohl začít co nejrychleji. Eh, nástroje eh, veřejných zakázek na mezinárodní úrovni. Je třeba řešit některé nerovnosti v přístupu k veřejným zakázkám musí být zajištěno, že návrhy budou ekonomicky vyvážené a že se nebude zvyšovat eh, administrativní zátěž a že se také nebude eh, nijak ohrožovat vnitřní trh EU, že nebudou žádné negativní dopady Eh, takových opatření také v třetích zemích. Ale musím říct, že situace v Radě je velice složitá. Jsou tady různé názory členských států, které stále přetrvávají. VTO. Současné zaměření politiky na bilaterální a regionální dohody a jsou velice důležitou oblastí na multilaterální úrovni. Budeme pokračovat v podpoře VTO, protože se domníváme, že je to strážce transparentního, eh, předvídatelného multilaterálního obchodního systému. Především je tady provádění závěrů desáté ministerské konference VTO, takzvaný, je to takzvaný eh, pracovní program Post Nairobi. Eh, a jsou tady také jednání eh, o vícestraném obchodní dohodě v oblasti služeb TISA. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že transparentnost, přístup k informacím a účinná spolupráce všech evropských institucí jsou zásadně důležité. Eh, hodně je v sázce a dovolte, abych zdůraznil, že my jsme odhodláni pracovat velmi aktivně, odpovědně a účinně jakožto předsednická země v Radě EU v oblasti obchodu a naplnit realistické mm, cíle. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji, pane ministře, za toto komplexní představení vašich priorit. Nejprve dám slovo zástupcům politických skupin a poté ostatním členům. Máme nyní 30 minut na diskusi a měli bychom také panu ministrovi umožnit odpovědět na otázky. Takže já bych navrhl, abychom se drželi dvouminutového limitu. Největší skupina EPP a slovo má pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pane ministře, Pane ministře, vám děkuji za tuto prezentaci. Je to skutečně velice komplexně pojato a doufám, že vám těch šest měsíců bude stačit. Možná byste potřebovali více, ale každopádně uh, jsem rád za tento váš přístup a blahopřeji k němu. Vy jste začal se smlouvou CETA. Za EPP musím říct, že toto je skutečně významné téma. Je to úhelný kámen na jedné straně máme starý e, svět obchodu a nyní se tady rodí nový. Bude potřeba ratifikovat smlouvu ze strany národních parlamentů. Máme za sebou několikletý proces vyjednávání. Průmyslová podniková sféra má svá očekávání. To se týká rovněž malých a středních podniků na obou stranách Atlantiku. CETA může představovat nový impuls pro naše hospodářství. Pravděpodobně eh, dojde k eh, podpisu dohody na podzim a již je možné ji eh, provizorně uplatňovat. Nevím přesně, jak to bude, jestli to bude 96, 7 nebo 8 dohody CETA, která se týká obchodu. Je to smíšená dohoda, ale skutečně akcentuje obchodní aspekty. Vy jste samozřejmě zmínil otázku důvěryhodnosti a postoje Evropské unie. To jsou významné věci, ovšem nejvýznamnější je hájet zájmy našich společností, našich firm a našeho hospodářství. Takže to je hlavní sdělení za EPP. Tržní, status tržní ekonomiky e, Číny je eh, další eh, věc, kterou zmínil včera pan předseda komise Juncker, který zcela jasně řekl, že eh, status tržní hospodářství a kapacita hospodářství jsou úzce propojeny. Samozřejmě budeme muset vyčkat kroku komise. Několik konkrétních bodů, které jste zmínil, tam patří ty konfliktní minerály, vy k tomu přistupujete z pozice trojky. Můžete budovat na tom, co již, čemu již položilo základy nizozemské předsednictví. Děkuji za SM, SND, paní Rodriguezová. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane ministře, za to, že eh, jste přišel na naši schůzi. Já bych chtěla formulovat některé otázky, které mě konkrétně zajímají. Za prvé, vy jste řekl, jak důležitá je transparentnost. A to je skutečně zásadně důležité pro náš parlament. Také bych chtěla vědět, eh, jak se vlastně tady definují mandáty pro vyjednávání mezinárodních obchodních dohod. A e, nemyslíte si, že e, transparentnost znamená mít e, co nejrychleji vědomosti o takové mandátu. Jinak jsou tady velké problémy mezi zásadami, které hájí parlament ve svých usneseních, kde například je velká většina hlasujících a na druhé straně eh, to, co říká komise. Jaká je tady, eh, jaká je tady vaše pozice k tomuto? Eh, ve všech případech obchodních dohod je přece důležité, aby je park schválil také tady parlament. Dále, pokud jde o Mercosur, ráda bych znala váš názor na to, že se tady nezahnuje jedna kapitula toto je eh, doba, kdy eh, nevím, zda je eh, rozumné takto postupovat. Myslíte, že je tady určitá připravenost, aby se změnil mandát, aby se zahrnula také kapitola o investicích? Vztahy EU s Latinskou Amerikou. Překvapuje mě, že jste nezmínili Chile. Čili je země, kde probíhá modernizace. Eh, uznává to paní Mogherini, uznává to také paní Malstrom. Vy jste to ve svém vystoupení nezmínil. Mě by tedy zajímalo, jaký je přístup vašeho předsednictví k této otázce. Děkuji. E Děkuji. A za EKD, EKR pan Zahradil. Já budu mluvit české, abych tomu dodal takový sousedský ráz především. Mě těší, že se předsednictví přestěhovalo do střední Evropy, do jedné ze zemí V4, navíc eh, do země, ze kterou moje vlastní země má 70 let společné historie, tak to je milé. Za druhé, vlastně nemám moc, co bych k té prezentaci dodal, protože všechno, co jsem si přál a chtěl slyšet, tak v ní zaznělo. Potvrdilo se to, co jsem očekával, že Slovensko jako otevřená exportně orientovaná ekonomika má smysl pro mezinárodní obchod. Pan minister pokryl ve své prezentaci všechny ty důležité bilaterální i multilaterální dohody, i ta jednání, která probíhají a myslím, že to udělal způsobem profesionálním. E, určitě bylo dobré i to, co jsme slyšeli v závěru o e, velmi Eh, komplikovaném vztahu, který nás ještě čeká. Eh, to znamená, jak si nadefinovat naší pozici eh, směrem k udělení statusu tržní ekonomiky Číně, protože na jedné straně, a to je pravda, my musíme splnit svoje mezinárodní závazky, na druhé straně musíme také ochránit domácí produkci, evropskou produkci především v některých zemích a v některých segmentech, jako je třeba ocelářský průmysl, Eh, nebo těžký průmysl obecně. Eh, takže to bylo také dobře, že tady zaznělo. Eh, čili já nemám žádné závažné otázky, žádné připomínky. Já jsem tady s tím plánem slovenského předsednictví v zásadě spokojen a mohu Slovensku jenom popřát, aby se mu ten půlrok podařil, aby těch vytyčených cílů slovenské předsednictví dosáhlo a předpokládám, že tento výbor Eh, bude vždycky eh, takovému postupu nápomocen, že bude aktivní a že bude pozitivní. Eh, tím bych to asi ukončil. Děkuji moc krát. Thanks a lot. Děkuji a za liberály Marie Kišak. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Omlouvám se za pozdní příchod. Ale jak jste pravděpodobně zaregistrovali, ve městě eh, probíhají demonstrace eh, proti vyjednávání dohody TTIP a některé části města jsou zablokovány. Jejich slogan je eh, hra TTIP skončila. Myslíte si, že to je skutečně jenom hra? Také bych se ráda zeptala, jak ehm, se díváte na to, co je v sázce. Vy jste nastínil velice ambiciozní program v oblasti obchodu. Jednou z klíčových otázek je, jak dopadne dohoda mezi EU a Kanadou. Otázka zní prostě, jak se domníváte, že e, budou vypadat poznámky, dopady, pokud tento proces ratifikace selže? Další otázka. Mohl byste prosím rozvést to, co jste uvedl ohledně e, předběžného uplatňování dohody CETA? Ve svých úvodních slovech jste e, se postavil proti předběžnému a předběžnému uplatňování? Je to stanovisko rady anebo vaší vlády? Dále bych vás požádala, abyste mi řekl něco o tom, jak si rada vykládá eh, smlouvy. Minulý týden eh, se komise odchýlala od eh, rady ze strany svého právního servisu, pokud je o dohodu CETA. A samozřejmě rada a každý ministr eh, nepotřebuje schválení komise, aby eh, si vyžádal hlasování ve svém parlamentu, pokud jde o eh, záležitosti související s nějakými dohodami, ať už vzhledem k občanům občanské společnosti či komukoliv, kdo má na tomto tématu zájem. A proto se domnívám, že před námi je velice kritická záležitost. Dohoda CETA. Eh, pokud by to selhalo, tak jaké by to byly dopady, jaké by byly dopady pro Evropskou unii a jednotný trh, eh, pokud by jednotlivé státy začaly konkurovat opět jednotlivě na globální platformě. Zmínil jste také otázku transparentnosti. Z jakého důvodu nepublikuje Rada mandát pro vyjednávání dohod, například dohody s Tuniskem? E, nám je zapotřebí e, vyšší úrovně transparence v zájmu našich občanů. A mnohdy je to právě rada, která se staví proti zveřejnění mandátu. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za předložení velice komplexního programu. Je tady mnoho společných bodů s, e, s obchodní strategií komise Trade for All během vašeho předsednictví rady, stejně jako během nizozemského předsednictví, eh, se tady eh, řešily věci eh, komplexně. Dovolte několik zásadních bodů, které považujeme za důležité. Samozřejmě se připojuji předchozí, k předchozím řečníkům ohledně dohody CETA. Rád bych se dozvěděl, jak hodnotí rada nový uh, systém ICC, ICS a jak bude vypadat stanovisko rady, pokud je o začlenění e, tohoto rámce na všechny další na všechna další vydávání e, s třetími zeměmi. To by mě zajímalo. Za druhé, Rád bych věděl, jak Rada v obecném pohledu hodnotí partnerství s Evropským parlamentem. Je pro Radu skutečně parlament rozhodujícím partnerem pro legislativní činnost? Myslím si, že ano a proto by eh, proto eh, parlament žádal modernizaci eh, všech nástrojů, kterými disponujeme při vyjednávání. Jde o modernizaci eh, ekonomik jednotlivých hospodářství a rád bych věděl, eh, jak se k tomu staví vaše země. Také jsme hovořili o nadměrných kapacitách, a to v souvislosti s eh, statutem tržního hospodářství Číny. Jak to vypadá s těmi kapacitami? Je potřeba vybudovat partnerské vztahy a musíme rozvíjet hospodářské vztahy s Čínou a nesmíme eh, dopustit, aby na konci roku došlo k hospodářské válce, k obchodní válce. V nedávné době se také uskutečnil summit EU-Čína. A závěrem bych se zeptal, vy jste uvedl, že rada v listopadu se vyjádří k dohodě z Peru. To je, myslím, pozdě, protože eh, na konci roku eh, bude vlastně parlament eh, postaven před nutnost potvrdit svoji pozici a to si myslím, že není v souladu s jeho statutem jakožto přímo voleným grémiem. Děkuji nyní pan Žado. Děkuji, pane před předsedo, vážený pane ministře. Vy jste eh, tady hovořil o CETA a hovořil jste o tom, že investice eh, představují oblast eh, dosti kontroverzní, zejména z hlediska toho, že někteří by nespadali pod dočasné provádění, pokud to podpoří Rada i parlament. To znamená, z hlediska rady by mě zajímalo, zda je tady jednomyslné mínění v radě, zda je to takto eh, pozice rady. Otázka investic eh, tady přece spadá do národních eh, pravomocí, ovšem to si nemyslí komise. Komise stále opakuje, že se domnívá, že je tady z právního hlediska silná pozice, že CETA je stoprocentně v pravomoci EU a že politicky, aby se udělala radost členským státům, přijímá, že je to e, smíšená dohoda. A my bychom chtěli vidět, jak to tedy je s těmi pravomocemi. Můžeme seriózně vzato se pustit do procesu ratifikace CETA, aniž bychom měli názor Evropského soudního dvora o Singapuru. Není tady e, právně vzato nejasnost? To? A to je první otázka. Druhá otázka. Je dobře, že je to smíšená dohoda. Já osobně jsem hluboce proevropský, ale myslím, že eh, je tady určitá nejasnost eh, v dohodách o volném obchodu. A situace je taková, že probíhají diskuse na národní úrovni v parlamentech, národních parlamentech a to je důležité říci národním parlamentům, budete se podílet na ratifikaci a současně říci, v každém případě dohoda bude prováděna eh, podle komise úplně, podle rady částečně, ještě dříve, než to vůbec bude ratifikováno. To mně připadá jako trošku podivný postup. Říkáte, budete mít pravomoc, ale postup je takový, že eh, ta vaše pravomoc vlastně bude ohrožena nebo vlastně bude v praxi eh, nerespektována. Já to z hlediska právě toho dočasného provádění. A ještě poslední bod eh, k Brexitu. Ta dobrá zpráva je, že eh, pan Karben není v čele diplomacie. Jestliže tady bude spuštěn aktivován článek 50. Jak budete postupovat například u eh, kvót na maso v CETA? Jak, jak se to bude zvládat, když eh, eh, Velká Británie spustí článek 50? A také, jak to bude vypadat v mechanismech, obraných mechanismech pro obchod. Velká Británie hodně Eh, eh, bojovala v oblasti lesser duty rule. Bude to znamenat, že nám to zabrání náležitě bránit Evropu proti dumpingu? Děkuji. Další žádosti o slovo jsou celkem tři a uzavírám seznam. Potom bude mít prostor pan ministr. Jako první paní Robertová. Děkuji. Většina otázek již padla. Pane ministře, děkuji za vaši přítomnost a za představení velice eh, obsáhlého programu. Program obchodní politiky eh, vlastně máte naplánován na eh, čtyři měsíce a já vám v této souvislosti přeji hodně úspěchu a také radosti z práce během celé doby. Nicméně ráda bych se dozvěděla, jak vypadá vaše, váš postoj, respektive postoj rady. E, vy jste totiž kromě toho tématu CETA zmínil, že e, nechcete, aby selhla jednání TTIP. Na druhé straně všechno, co souvisí s smíšenými dohodami, ratifikacemi a tak dále, to jsou všechno věci, eh, které nazýváme v souvislosti s Light Agreement a já bych se ráda podívala na to, zeptala na to, jak si to konkrétně představujete všechno. Děkuji pěkně a nyní Karoline. Rebeka Dobré dopoledne, pane ministře. Mě trochu dělají starosti, pokud slyším o tom statutu tržního hospodářství Číny. Musíme nyní čekat na návrhy komise. Myslím si, že pomalu nastává eh, čas, kdy je potřeba se tomu věnovat, protože v prosinci vyprší dohoda VTO a já bych ráda věděla, co si o tom myslíte protože čas skutečně běží a my víme, že ve hře je mnoho. Eh, pokud dostane eh, Čína status tržního hospodářství, tak to bude mít enormní dopady na evropský dopad, na evropské hospodářství, na pracovní místa a tak dále. A já bych vás požádala o konkrétní odpověď eh, ohledně pozice, kterou budete zaujímat. Děkuji. A v neposlední řadě pan Lürich. Děkuji jako pěkně. Obchod přirozeně hraje velkou úlohu pro malé a střední podniky. A my se samozřejmě přejeme, aby globalizační proces eh, probíhal v rámci nějakého, v nějakém právním rámci. Máme tady eh, bilaterální vyjednávání CETA, TTIP a tak dále a to je významné pro malé a střední podniky. Máme tady mandát ze strany 28 států pro vyjednávání CETA. Jak um, to bude vypadat, budou se toho účastnit také národní parlamenty. Víme, že mandát například pro eh, CETA uh, nebyl spojen s eh, národními parlamenty. My víme, že eh, komise to vyjednala pozitivně. Bylo tady ještě eh, dodatečně vyřešeno právě to, co se týká národních parlamentů. A pokud eh, se nyní bude tedy jednat o smíšenou smlouvu, tak jak byste definovali to, jaká součást bude spadat do vnitrostátní nebo národní agendy a co by tady mělo být projednáno na národní úrovni a co by mělo být eh, schváleno Evropským parlamentem. Já, když jsem nyní vcházel do parlamentu, Eh, tak jsem si eh, uvědomil, kolik je tady lobbystů, eh, kteří jsou proti TTIPu. Spousta lidí je také proti dohodě CETA a já si myslím, že s touto koncepcí, s tímto postojem bych se nedokázal smířit. Děkuji. Děkuji pěkně. Pane ministře, nyní máte možnost odpovědět. Thank you. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak budu odpovídat ve slovenštině, aby si ctění poslanci také vyslechli trochu slovenštiny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V zásadě tyto dotazy se týkaly věcí, kterých jsem se dotkl v mém projevu. Týkaly se CETY, T-typu, udělení statutu tržní ekonomiky pro, čun, pro Čínu, mluvilo se o transparentnosti Mercosuru, takže zkusím postupně se vracet k některým otázkám. Chtěl bych říci, že na některé nebudu moci odpovědět, protože nemusím mít odpověď na všechny, možná, že neuspokojím kolegy poslance, ale budu se snažit vám být vstříc. Pokud je o CETu, ještě jednou chci zdůraznit, že CETA je pro před slovenské předsednictví politickou prioritou, je vlajkovou lodí obchodní politiky EU, protože je to dohoda s významným partnerem z G7, která, a teď navážu na pana Rubiga, na jeho poslední slova, protože tato dohoda přispěje k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst v Evropské unii. Proto máme zájem o její podpis. Komise ještě jednou minulý týden předložila návrh rozhodnutí Rady pro předběžné uplatnění a uzavření dohody. Okamžitě začala práce v Radě s cílem podepsat dohodu CETA na samitu s Kanadou v říjnu. Rovněž pracujeme na otázce předběžného uplatnění dohody která je zásadní z pohledu naší kredibility vůči Kanadě. No, těžko budeme předvídat výsledek této diskuse, tedy výsledek předběžného uplatnění a která ustanovení nebude možné uplatnit uplatňovat na předběžné báze, ale ochrana investic, včetně investičního tribunálu, nebude předmětem předběžného uplatnění, protože je to požadavek většiny členských států a i to se bude vyvíjet diskuse v radě. Pokud jde o TTIP, ptali se mnozí, včetně paní Šakem, na obou stranách Atlantiku je snaha dosáhnout ambiciozní, vyvážené dohody. A to ještě před koncem tohoto roku podařilo se dosáhnout důležitého pokroku, ale stále ještě Zůstává před námi hodně těžké práce a výsledky probíhajícího kola jednání 14. kola budou velmi důležité. A nevíme, jak to jednání bude pokračovat, zdali dohoda bude úspěšná. Jak říkám, my nejsme pro TTIP Light, my jsme pro dohodu se vším, co k tomu patří a ale taková dohoda, jenom abychom si potřásli rukama, není důležité vytvářet. Myslím si, že na toto téma budeme ještě jednat na neformálním summitu ministrů pro obchod 22. a 23. října v Badislavě a podobně jako téma spojené s setou to bude také téma s ohledem na TTIP. Mm, předpokládám, že se tam bude jednat i o statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Ještě k statutu tržní ekonomiky. Bylo tady hodně otázek, ptal se pan Winkler, mm, pan Zahradil, se toho dotkl i paní Heinz. usnesení z 12. května nebo jinak. Ještě stále nemáme k dispozici návrh komise. Rada zatím nezaujala žádné stanovisko k udělení statutu tržní ekonomiky Číně. Paní Heinz, můžete se mě ptát, jak je to možné? Já jsem předsednictví rady týden, proč rada nezajala stanovisko, na to vám nedám odpověď, protože předtím bylo nizozemské předsednictví, žádné stanovisko nepadlo, dohoda v rámci trialogu je taková, že komise musí předložit návrh radě, to se zatím neodehrálo a vzhledem k tomu, že se to neodehrálo, tak rada nemá k čemu zaujmout stanovisko. Nazdory tomu se domnívám, že tato otázka udělení tržní, statutu tržní ekonomiky Číně možná nebude projednávaná ani na úrovni ministrů obchodu, ale na nejvyšší politické úrovni někdy na podzem letošního roku, protože to není o obchodu, ale politických aspektech toho, těchto dohod. Někdo se ptal, jak to ovlivňuje Slovensko a k tomu jsou i ty TDI. My budeme určitě jako země postižena, pokud by chom Číně dali statut tržní ekonomiky, protože my máme s, silný ocářský průmysl a dumping z Číny nám uh, ohrožuje jeden z největších zaměstnavatelů eh, v zemi, takže Slovensko má v této otázce úplně jasno. Nicméně to neznamená, že to bude nějakým způsobem ovlivňovat naše předsednictví v radě. My se budeme snažit eh, působit jako vyvažující faktor v těchto otázkách. Viacero otázok bolo více otázek eh, padlo na téma vyjednavacích mandátů. Rada věří, že je v souladu se závazky vyplývajících ze smluv plně a okamžitě informovat parlament prostřednictvím celého procesu tím, že bude notifikovat všechna rozhodnutí, která rada přijímá v tomto ohledu. Pokud jde o vyjednavací mandáty, Mhm, kde se často objevují důvěrné informace, tak tam rada je bude zkoumat případ od případu. Bude zkoumat každou žádost parlamentu pro získání utajovaných eh, informací, včetně vědnovacích mandátů. Vzhledem k nedávné žádosti hm, o zaslání obchodní části pro dohodu EU-Mexiko, budou potřebné kroky zajištěné tak, aby k zaslání došlo co nejrychleji. Koreper včera souhlasil také se zasláním textu rozhodnutí kterým Koreper eh, udělil souho zahájit bilaterální jednání v dohodě eh, s Indonésií, jakože předsednictví se budeme snažit o nejrychlejší dohodu ženských států i v radě a zaslání jednacího mandátu pro zahájení jednání o volném o dohodě o volném obchodu s Tunisem. Pokud je o jednací mandáty, Eh, to jsme učinili i v případě TTIPu, CETY a TISY. Eh, vzhledem k velkému zájmu veřejnosti a dovolte mi zdůraznit, že Rada je názoru, že eh, jednání o obchodních dohodách vyžadují určitý stupeň utajení, aby bylo zachována efektivita jednání. Cítím tady od vás takovou nevraživost upřímně, ale někteří z vás v profesním životě, působíte i v obchodní oblasti a pokud prodáváte svůj dům nebo pozemek, tak se snažíte asi dosáhnout té nejlepší možné dohody a výhody pro vaši stranu a tak ne nezveřejňujete, za kolik jste prodávali pozemek, abyste to neulehčili sousedům a tak dále. Takže se domnívám, že z hlediska taktiky a obchodní politiky je nutné, aby Evropská unie byla rovněž takovým partnerem, který bude mít výhody z hlediska vyjednávání. Takže si nemyslím, že záměrem něco nezveřejnit, s tím, že nechce rada nebo komise, aby stění eh, členové parlamentu se něco dozvěděli, ale jedná se o vyjednávání, taktiku a v konečném důsledku uh, máte vlastně všechny dokumenty k dispozici, pokud není tedy ohroženo obchodní tajemství. Ještě jedna otázka tady padla na téma Chile. Slovenská republika podporuje modernizaci obchodní části asociační dohody s Chile, která byla uzavřena v roce 2003. Evropská komise připravuje interní studii dopadů Komise by předložila eh, v případě úspěchu návrh mandátu na zahájení jednání nejdříve v roce 2017 SK Press. Eh, během SK Press se nečeká eh, schválení jednacího mandátu ani zahájení jednání. Pane předsedo, já jsem se pokusil odpovědět na většinu otázek, které tady padly. Mnohokrát děkuji. Pane ministře, ještě jednou děkuji mnohokrát, že jste se dostavil sem, abyste nám přednesl priority svého předsednictví. Myslím si, že je to skutečně ambiciozní program a přejeme vám hodně štěstí, hodně úspěchů v takto náročné době, protože Kromě Brexitu tady máte další náročné body na programu, takže hodně úspěchů a budeme určitě v kontaktu a budeme se snažit spolupracovat, kde jen to bude možné. Děkuji. Good, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir zu unserer... Kolegyně, kolegové, nyní nás čeká hlasování. Nejprve bych rád připomněl, že máme především před sebou hlasování o zprávách a k tomu potřebujeme hlasovací kartičky. Proto vás žádám, abyste je nyní použili pro zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. Kolegyně, kolegové, prosím, hlasujte. Und ich schließe die... Končím hlasování. Zkušební hlasování. Výborně. Takže nyní se dostáváme eh, ke, k prvnímu skutečnému hlasování. Prosím. Já se omlouvám, já nemám sebou hlasovací kartu. Okay. Gut, dann kommen wir zur ersten Abstimmung. Es handelt sich um das... Dostáváme se k prvnímu hlasování. Jedná se o, o výsledky prvního trialogu, o takzvaných eh, o zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti. 24. května jsme měli eh, provizorní text a nyní poté, co to prošlo e, revizí ze strany právníků lingvistů, máme nyní závěrečný text, který jste, doufám, měli možnost si přečíst a myslím, že jsme jakožto parlament dosáhli vynikajícího úspěchu, pokud jde o tuto záležitost a myslím si, že můžeme poděkovat paní Maritě Šárke, e, která je naší zpravodajkou. Za to děkuji. Mariky, chceš k tomu něco uvést? Děkuji, pane předsedo. Nemyslím si, eh, že bych eh, měla příliš mnoho dodat. Děkuji za spolupráci a můžeme zahájit hlasování. Můžeme zahájit hlasování. Jedná se vlastně pouze o jedno hlasování. elektronické hlasování zahajuji teď. And the vote is closed. Konec hlasování a vynikající výsledek. Uh, and, uh, perhaps to the political groups, uh, this will... Takže díky politickým skupinám se o tom bude hlasovat v září na plenárním zasedání. Pokud je o povědomí veřejnosti ohledně naší práce, tak bychom měli požádat o debatu na plenárním zasedání, tak abychom mohli výsledky prezentovat veřejnosti. Dobrá. No, not. She has the card with her or not? No, no, no. Then she has to tell us what she yeah. to do. Um, ich möchte nochmal... Dovolte otázku. Jak jste hlasovala pro nebo proti? Zdrželi jste se? No, prosím, dovolte eh, otázku, jestli je možné si eh, opatřit tu kartu zde, v budově. Marike, já si myslím, že eh, karta je k dispozici jak v Bruselu, tak ve Štrasburku, kdykoliv. Děkuji. Zkusím to. A zapamatuju se to. Dobrá, takže přecházíme k bodu 16. Jedná se o dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a e, státy SADC. Spravdajem pan Lambsdorff. Máme několik pozměňovacích návrhů z nichž většinu jsem prohlásil za nepřípustné. Nicméně můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní přistoupíme k závěrečnému elektronickému hlasování, které tímto otevírám. Končím hlasování. 22 pro, 10 proti, 1 se zdržel. 10 proti, říkal pan předseda. Nyní tady máme vynikající zprávu ohledně externích statistik, což je nekonečný příběh, který doufám dnes skončí. Rada byla poněkud e, neflexibilní, nicméně nyní máme společný text e, jakožto výsledek trialogu a zahajuji hlasování o externích obchodních statistikách. Končím hlasování. Už máte hlasovací kartičku, takže 30 pro, 3 se zdrželi. Děkuji velice. Nyní tady máme bod 18. Jedná se o rozšíření dohody mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato, takže pane Winklere, srdeční, srdečné blahopřání. Nyní bod 19. Opět se tý, to týká změnách koncesí v listině Chorvatské republiky a přistupme k hlasování. Končím hlasování. 31 pro. Přijato. Nyní bod 20 kde se jedná o budoucnost. Jo, mimochodem, eh, pane Pidegane, blahopřeji. A tedy bod 20, budoucnost vztahů zemí KT a EU po roce 2020 po vypršení dohody s Kardino. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? ověříme, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 1. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8, jakožto doplněk ke kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. Ověříme. Je nutné ověřit, takže kontroluji výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu 14. Zahoji hlasování, končím hlasování a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 22. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto pozměňovací návrh 31 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě ověříme elektronicky. Takže pozměňovací návrh číslo 31 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 41. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 43. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh, pardon, kompromis 4a, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis pět pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 59, druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 64, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 65, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 66, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 68. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní Přistoupíme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijato velkou většinou. Srdečně blahopřeji, Pedro. Nyní se dostáváme k bodu 21. Jedná se zde o strategii Evropské unie po podepsání dohody o jaderném programu s Iránem. Máme tady kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kdo je pro doplnění pozměňovacího návrhu 1? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Takže pozměňovací návrh 1. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po, kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Číslo 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 jako možné doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě ověříme. Takže hlasuji, pardon, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 32. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 39 odpadá. Ano, je to tak. A dostáváme se k návrhu 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že bylo přijato, ale ještě pro jistotu ověříme. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Pardon. <laughs> Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Bylo přijato, jak jsem se domníval. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 46. Pro? Proti? Zdrželi se? Hlasová, pardon, zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 51. Pro? Proti? Pardon, omlouvám se. Ten odpadá. Číslo 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 54. Pardon, 55.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 Eh, bylo přijato velkou většinou. Blahopřeji. Nyní se dostáváme k poslednímu hlasování. Jedná se o parlamentní dohled a pozorování, respektive struktur eh, monitoringu pro SADC EPA zde je možné dotázat se komise. Každopádně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijato velkou většinou. Tímto končím naši hlasovací hodinu, která trvala pouze půl hodiny.

Gut, liebe Kollegen. Výborně, takže kolegyně, kolegové. Úplně to nechápu, ale zdá se, že někteří kolegové chtějí opustit místnost. Do it, uh... Takže pokud tak činíte, můžete tak učinit eh, potichu, prosím. Uh, Dále budeme mluvit o činnosti monitorovacích skupin a já se domnívám, že právě toto je velmi plodná záležitost, takže jsme vlastně pak blízko jednání. Během posledních měsíců jsme eh, měli aktivní situaci pro monitorovací skupiny Těch jednání bylo 17, což eh, naznačuje, že jsme opravdu velice aktivní. A pokud jde o Spojené státy, TTIP, tak tam jsme měli čtyři jednání 19. dubna eh, se zástupcem hlavního vyjednavače Hugo Hobenem pro třetí 13. kolo, pak 3. května o výstupu 13. kola dále studie a dopadu na eh, legislativu a nařízení s hodnocením v Evropské unii, Spojených státech. To bylo opravdu velice zajímavé a pochopitelně také přípravy na 14. kolo 13. června. A hned až leto skončí, proběhne monitorovací skupina o výstupech ze 14. kola. Takže pokud jde o jednání, tak je jasné, že budeme mluvit o hodnocení výstupu ze 14. kola. Dále Střední Amerika a Kuba. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme měli zasedání s velvyslancem Kuby, s panem Esenosem, eh, za přítomnosti DG Trade. Bohužel EAS tam se nedostavil, nedali nám žádný důvod, bylo by to zajímavé, protože jádrem diskuse se právě, bylo právě Eh, toto otázka dohody. Eh, byli jsme požádáni o ukončení společné pozice 1996, eh, mluvilo se o integraci Kuby do světové ekonomiky. To je cílem, ale ne dohoda o volném obchodu ani teď, ani do budoucna, takže to byl jasný signál. DG Trade mluvil o uh, statutu quo no, této dohody o spolupráci. Kuba také nemůže eh, dále těšit z GSP, je tam obchodní deficit z hlediska Kuby, zajímavý rozvývoj v některých aspektech, eh, dejme tomu, eh, jsou tam možnosti ustanovení si hm, pracovníků, zaměstnanců sami pro sebe a, a dále produkce eh, zemědělských produktů 57% jim eh, tedy náleží, to je zajímavé pro tento vývoj. Máme 18 bilaterálních investičních dohod EU členské státy a během posledního kola v roce 2016 mm, byla ukončena tato dohoda. No posud eh, nebyla ukončena, bude Eh, ukončena asi někdy na začátku roku 2017 a pak nastane ten běžný proces s ratifikací a tak dále. A pochopitelně pak možnosti uplatnění před ratifikací všemi členskými státy, pochopitelně Kuba bude rychlejší než Evropa, ale zdá se to být jeho obecná výzva, ne Mm, pouze CETA, TTIP. Já si vzpomínám, že jsme některými velvyslanci ze Střední Ameriky jednali a oni nás vyzývali, já jsem to zmínil, že bychom měli zasáhnout na úrovni rady aby členské státy skutečně urychlily ratifikační proces, protože mm, je to skutečně špatné pro nás. Nám to dva, dva roky, než to ratifikujeme, ale musí se, se tady sjednotit obsah, i když odůvodněné to není. Pochopitelně jedná se o spolupráci v mnoha oblasti, včetně obchodní. Není to dohoda o volném obchodu jsou tady odkazy na hlavní cíle VTO, hlavní spolupráci Eh, sam, jsou fitosanitární opatření, různé další bariéry, pak je tam článek o mm, prediktivním prostředí pro investice, to je všechno součástí dohody a pochopitelně revizní deložka do budoucna. Takže skutečně zajímavé východisko, ale bude to dlouho trvat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Eh, do, ty, do ty perary opravdu daleko. Výborně. Sadak monitorovací skupina 26. dubna. Sadek EPA to se projednávalo. My jsme to právě přijali. Japonsko 3. května Jak slovenský ministr právě uvedl, ta jednání byla trošku pomalá z důvodu voleb do dní sněmovny. A teď se to snad urychlí. Environmentální zboží 27. června po 14. kole jednání a dále zástupci určitých sektorů a zainteresované strany sektoru cyklistiky. A um, Magreb was uh, on the 24th. 24. května byl, bylo slibné se vyslechnout výstup z prvního kola jednání EU Tunisko a věřím, že toto je natolik důležité, že můžeme podpořit rozvoj v Tunisku TISA, dvě monitorovací skupiny 21. května a 30. června po 17. a 18. koli jednání. A na posledních jednáních jsme právě mluvili s naší zpravodajkou paní Redingovou o stavu jednání TISEM Jižní Asie, monitorovací skupina 30. května se zvláštním zaměřením na pracovní práva, MOP a zainteresované strany z odborů i zastupci podnikatelů. Dále kompakt pro Bangladeš, iniciativa GAMIT. Na tuto iniciativu čekáme už dlouho. Komise se na to neustále chystá, takže ten závěr bude určitě úžasný. A dále Sri Lanka, Moldavsko, monitorovací skupina 31. května a obchodní asi pomoc. Mercosur 29. června. kde se projednával přístup na trhy pro Mercosur. Dále EPA, zvláště o východní Africe a západní Africe a to bylo 12. července. Helmute, chcete něco dodat? Já, My jsme včera měli eh, velice uh, intenzivní výměnu názorů na problematiku Afriky a včera jsme se radili o tom, jak to dopadne s EPou, s východoafrickým společenstvím. Konkrétně se jednalo o otázku lidských práv a o, obecně o hospodářských smlouvách, jak bychom k tomu mohli přispět. Monitorovací skupina k té dohodě s východoafrickým společenstvím také vstoupila do této debaty. Jsou tady různé názory, ať už se to týká nevládních organizací a dalších subjektů. Kenia, Uganda a Rwanda byly tři státy, jich se to týkalo nejvíce. A já si skutečně myslím, že ta, to výměna názorů monitorovací skupiny eh, představuje eh, významný příspěvek na další, pro další práci na dohodě EPA. A já si myslím, že eh, jsme připraveni respektive, že africká e, strana je připravena k ratifikačnímu procesu e, s výjimkou Tanzánie, která v současné době nechce přistoupit k EPA. Takže ten proces probíhá a e, je potřeba se ještě seznámit s konkrétními podmínkami východoafrického společenství, protože z toho poté bude vycházet uzavření smlouvy nebo ta smlouva. Eh, děkuji, ano, také 12. července byla monitorovací skupina. A dále. Eh, Azie, specificky Indonésie. Eh, začaly se jednání s Filipínami a monitorovací skupina byla v prvním, na prvním kole jednání. To je také velmi slibné s Filipínami. A jak víte, komise také zahájila jednání EU eh, e Indonésie. Tedy probíhá hodně jednání a já doufám, že komise má dostatek kapacit, aby všechna tato jednání zvládla. A v neposlední řadě jedna z horkých brambor je otázka Číny. Jednání EU Čína, Čína eh, samozřejmě zahrnuje otázku statutu, eh, statutu tržní ekonomiky. Tam jsou panu Winklerovi. Ano, má, dnes tento týden zasedala monitorování eh, cí skupina, ale nikoli, aby se jednala o statutu tržní ekonomiky, protože to není přímé téma pro monitorovací skupiny. Spíše jsme jednali o eh, otázkách investic s Čínou. To bylo v hlavní pozornosti. Již jedenáct kol jednání proběhlo o oblasti investic. Je to taková celková dohoda o investicích. Již je konsolidovaný text k dispozici a byli jsme informováni o obsahu od pana Ruperta Schlegelmincha, který je hlavním vyjednavačem za EU. A no, teď se definuje výměna nabídek je to smíšený postup a bude také negativní seznam v jednom tématu a pozitivní seznam o multiple approach. E, tyto nabídky budou tedy vyměněny a všichni doufáme, že v září to je možné. Možná se rozhodne dnes nebo se rozhodlo včera. E, na sami toto ještě momentálně nevíme ale v každém případě je záměr, aby v září se zorganizovalo 12. kolo těchto jednání. Komise připravuje posouzení dopadu o trvalé udržitelnosti. To bude také zajímavé pro náš výbor i pro celý parlament. A bude také uh, dočasná zpráva na toto téma. Jak jste ve Štrasburku minulý týden mohli konstatovat, je tady nová strategie EU Čína tak jak to vydala Evropská služba pro vnější činnost. A e, také důležitým bodem je prostě ten signál, který dostáváme od podnikatelů, od našich podniků. A mohu vám říci, že e, v oblasti e, podnikatelů je určité znepokojení. To vysílá velmi dobrý signál. Bohužel Evropská obchodní komora má také zprávy že je tady nová taktika, jak eh, dávat, dělat překážky pro evropské podniky v Číně, že tady jsou nové podmíněnosti a to není příliš dobrý signál. Eh, nejenom hlavní vyjednávač za EU, ale také monitorovací skupina eh, přijala pana Čaj z obchodní delegace. Vedli jsme plodný dialog s tímto hostem jsou tady prostě některé aspekty hlavní e, obecné e, strategie EU, ty byly zopakovány a e, tedy náš host tedy tato dáma neposkytla odpovědi na všechny otázky, ale je tady určitě Eh, řada návrhů ze strany EU, kterým čínský partner říká, že by to mělo spíše patřit do FTA a nikoli do dohody o investicích, například multi-access issue, to už je pro nás velmi citlivá otázka. Také jsme diskutovali současné předsednictví Číny v skupině G20 a některé filozofické aspekty, které eh, Čína nám chtěla říci, že multilaterální dohoda TPP a TTIP eh, podle Číny by mohly být eh, v rozporu s naší multilaterální politikou eh, v VTO. No, v každém případě vždycky se s čínskými partnery projednávají také takovéto filozofické otázky. A bude-li tedy to 12. kolo probíhat v září, jistě o to budeme zase informovat náš výbor. Děkuji. Děkuji, prosím, pan kolega. Darmous. Já mám dvě zcela odlišné otázky. Jedna, eh, tu jste eh, zmínil, pane předsedo, o Sri Lance. Mohli byste, prosím, eh, k tomu říct něco více? A u Číny. Je tady obava mezi mými voliči, že status tržní ekonomiky pro Čínu bude prostě brzy, velmi brzy prosazen a že to bude mít obrovské dopady. z dlouhodobém výhledu a i v krátkodobém výhledu. Takže k tomu by také možná jste se mohl trošku více vyjádřit. To myslím, že je obava sdílená i dalšími kolegy, kteří eh, jistě o to mají také velký zájem. Děkuji. Pokud je o Sri Lanku, je tady žádost o GSP+. To musí být provedeno aktem v přenesené pravomoci. A my teď musíme přemýšlet, zda těch 27 podmínek je opravdu splněno, nebo ne. To o tom se vede teď diskuse. Ještě to nebylo rozhodnuto o různých eh, aspektech životní eh, prostředí a pracovní podmínky. A teď k Číně. Ano, já vám musím říci, že i v mém volebním obvodu je takováto obava eh, udělení statutu tržní ekonomiky Číně. A tento parlament přijal usnesení nedávno a to usnesení je velice jasné. My v, té usnesení, v tom usnesení jasně říkáme, že chceme, aby EU eh, měla eh, nástroje na ochranu obchodu od prosince. Tedy parlament se tady zcela jasně vyjádřil. To je velice eh, zranitelné, zejména v oblasti ocelářství, ale i v některých jiných oblastech. Příštím krokem, eh, příští krok bude muset udělat komise. Parlament vyjádřil svůj názor a teď komise musí s něčím přijít. A když vidíte, co bylo včera řečeno v Číně, v Pekingu, Jean-Claude Junckerem a také Cecilie Malmström, tak pravděpodobně 20. července, to je příští týden, ještě, za, ještě návrh komise nebude. E, bude jenom takové průzkumné zasedání, ale nebude ještě návrh. E, náš signál byl velice jasný. Bylo jasně řečeno, jaký, signál, jaký, jaký návrh čekáme od komise. A bude to tak, aby to bylo prostě v zájmu také našich volebních obvodů. Helmut nevím, jestli eh, můžeme začít diskusi o tomto tématu. Máme usnesení EP, eh, e já jsem podpořil toto usnesení, ale když hovoříme o našich volebních obvodech, když vy hovoříte o vašem volebním obvodu, pak musím, že je třeba říci britským um, voličům, že právě britská vláda více než dva roky uh, Eh, zdůrazňovala, že je třeba modernizovat takovéto nástroje, čili odpovědnost všech 28 členských států EU je řešit tuto otázku. To musí být jasně řečeno, musí to být transparentní. A když eh, nebudeme v situaci, že to bude transparentní a srozumitelné, kdo o čem rozhoduje a na jaké úrovni, pak eh, to bude velice složité. Prostě evropští občané nemohou rozumět tomu, co je Evropská unie, kdo provádí jaké politiky. A já také prosím, abyste řekl svým občanům a svým voličům, eh, že eh, to musí být konkrétní a si také, eh, že je třeba tlačit do budoucna na britskou vládu, aby se jasně vysvětlila tato situace. No, to je velice přímá otázka, ostatně velice dobrá otázka, která mě byla určena vláda eh, Spojeného království, mm, asi nevím, jestli bude mít zájem na tom, co já říkám, já nejsem součástí britské vlády a patřím k úplně jiné straně. Ovšem, umít se ruce nad věcmi, to není moc dobré, jak víme eh, z historie. To není velmi dobrá odpověď na otázky. Myslím, že v tomto se britská vláda opravdu velmi mílila. Politika vůči Číně byla věcí George Osborna. A já velmi doufám, že nová britská vláda bude mít novou šanci, no to je pardon, nového kancléře a nového ministra pro obchod. A že ti zaujmou <clears throat> je pozici, která je jasná každému na světě, že Čína provázuje dumping a že udělit status eh, tržní ekonomiky Číně, to bude znamenat, že pak bude mnohem eh, obtížnější zavádět nějaké obrané obchodní mechanismy. Takže tedy, vážený pane kolego, eh, kolego koordinátore, ano, máte pravdu. A já rozhodně Eh, budu eh, dělat vše, co je nutné, abych eh, vůči britské vládě také toto jasně manifestovala. A já doufám, že ve změně osob bude i změna politiky. No, to je tady vize nové koalice zde v parlamentu. No, já myslím, že po letních prázdninách se k této diskuse vrátíme. 20. července komise Eh, povede rozpravu o svém návrhu a po letních prázdninách na začátku září bude komise asi předkládat svůj návrh. Helmute, pane předsedo, promiňte, já nechci, abych to prodlužovat, ale chci jen odpovědět našemu kolegovi. Musíme být přesní, konkrétní. A když je většina eh, oceláren v rukách Indie, Indů, tak je také třeba eh, vědět, co dělají tyto podniky pro modernizaci na nejvyšší technologické úrovni eh, ocelářství. I to je otázka dumpingu. Otázka zní, když eh, nerozvineme své schopnosti postupovat v modernizaci průmyslu, pak musíme konstatovat, že Číňané modernizují své ocelářství je to tedy komplexnější eh, obraz. Nelze pouze jenom říci, že Číňané provozují dumping Prostě eh, ocelářství v Číně je na vyšší úrovni než v Bulharsku nebo v Rumunsku. To je věc, kterou musíme brát v úvahu. Prosím, řekněte svým občanům, aby dobře rozuměli tomu, o čem diskutujeme, protože to eh, pak eh, umožňuje spolupráci s třetími zeměmi, tak jak je to v zájmu občanů. Ne, teď nemáme diskusy. Ta teprve bude zahájena po letních prázdninách na základě návrhu komise. Ano, jistě máte pravdu. Ale není to jen černobílá otázka. A musíme ji náležitě v komplex, celém komplexu v souvislosti diskutovat. Bod 24, jak víte, byl odložen. A bod 25, k tomu nemám nic. V bodu různé. Tak tedy, bod 26, oznámení příští schůze. 31. srpna a 1. září. A to mě již vede k závěru. Přeji vám eh, příjemné letní prázdniny, vše nejlepší, získání hodně energie pro velké výzvy, které nás čekají na podzim. Mějte se krásně, naschledanou.